doporučení Rady a Komise k rámci Evropské unie pro demokracii, právní stát a základní práva. A zde opět má slovo paní Kalněna no, jako zástupkyně Rady. Pane předsedo, pane předsedo eh, vážení poslanci, máme před sebou velmi důležitou diskuzi dnes večer. Unie je založena na hodnotách, včetně e, úcty vůči e, lidské důstojnosti, svobodě, demokracie a právnímu státu. Toto jsou společné hodnoty e, členských států a jsou zásadním prvkem identity Evropské unie. Členské státy se musí postarat o to, aby jejich řády plně respektovaly vládu práva nebo právní stát a ostatní zásadní hodnoty. Evropská komise, parlament a rada hrají důležitou roli při zabezpečení těchto zásadních principů. Vidíme, že Evropský parlament eh, hraje eh, roli eh, kontrolní tak, aby komise a rada dodržely své závazky. Jistě si vzpomenete, že v červnu roku 2013 ehm, Rada eh, konstatovala, že eh, respektování eh, vlády práva je předpokladem pro ochranu základních práv a vyzvala komisi, aby posunula kupředu diskuzi v souladu se smlouvami ehm, a sice o tom, jak bude vypadat eh, další eh, systematická metoda eh, pro vyřešení těchto otázek. Ve stejném měsíci tento parlament vyzval instituce EU, aby rozvinuli nezbytné nástroje Evropské unie, aby splnili závazky vyplývající ze smlouvy týkající se základních hodnot. Komise přispěla k této diskusi mm, s vydáním sdělení v březnu roku 2014. Tyto iniciativy doplnili již stávající nástroje. Postup při porušování závazků, který je aplikovatelný v případě porušení ehm, zákona ehm, práv Evropské unie a také ehm, článek 7 eh, Lisabonské eh, smlouvy eh, který umožňuje pozastavení hlasovacích práv v případě vážného a neustálého narušování hodnot Evropské unie. Rada eh, při několika příležitostech diskutovala o tom, jak lépe eh, zajistit eh, vládu práva ve Evropské unii. V prosinci minulého roku Rada schválila závěry, mm, které stanovují roční politický dialog mezi členskými státy, tak aby mohli posílit a zajistit právní situaci nebo vládu práva ve Evropské unie. Dialog bude respektovat určité principy, jako mm, objektivnost, objektivitu, nediskriminaci a rovné zacházení. Také eh, bude eh, respektovat eh, princip předávaných kompetencí a také se musí postarat o tzv. inkluzivní přístup. Ehm, tato práce bude eh, muset být založena na vzájemné důvěře. Eh, předsednictví bude přitom hrát ústřední roli a pokusí se zabezpečit to, aby tyto principy byly respektovány eh, během celé této diskuze. Eh, právě teď eh, Rada eh, pracuje na tom, aby uspořádala první politickou diskuzi o otázkách spojených s právním státem, a to ještě v průběhu tohoto roku. Jsem přesvědčena o tom, že tento dialog nám napomůže k tomu, že se že práv, že toto bude něco, co bude sdílen, sdílenou zásadní eh, hodnotou, která bude potrávat existenci Unie. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost eh, a budu se těšit na dobrou diskuzi. Děkuji. Doamna secretar de stat și îl rog acum pe prim vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmerman, să ia cuvântul. Děkuji a nyní dávám slovo místo předsedovi komise, panu Timmermansovi. Nejjasnější cesta, jak ukázat právní stát v běžném životě je poukázat na to, co se stane, když není právní stát. V roce 1958 to říkal prezident Eisenhower. Tyto vzpomínky přetrvávají. Teď už je to 70 let a my jsme si připomněli osvobození když jsme se zde naposled setli, setkali eh, v lednu a s předsedou Šulcem jsme byli v Terezíně před 14 dny. Je skutečně znepokojivé. Ty vzorce, které tady vidíme, je to takový sklus o 70 let zpět. Je to takové volání potom, abychom byli bdělí. A proto vítám tuto rozpravu to, že parlament dohlíží na základní práva, je velmi důležité. Nemůžeme dovolit, aby se naše společnosti zase svezly někam zpět. Neexistuje nic takového jako neliberální demokracie. Naše unie je vystavěna na otržení od minulosti a na principu, že společnosti by měly být otevřené a svobodné. Měly by být chráněny před silou. Za to Evropa bojuje. Ale velmi často to považujeme za zaručené. Takže já musím opakovat, že není možné, aby existovala Evropa bez eh, plného respektu našich eh, hodnot. Pokud budeme dělat kompromisy u našich společných hodnot, tak tím budeme oslabovat evropský projekt eh, a způsobí mého paralýzu. Evropská komise se věnuje propagaci základních práv a právního státu. Prezident, předseda Juncker mě dal důležitý úkol, a sice koordinovat a řídit tuto práci. Je to každodenní práce. Základní práva musí být v centru celého politického cyklu komisaři Jourovou a Avramopoulosem eh, jsme projektový tým pro základní práva a já bych přizval i další komisaře, aby se zúčastnili, pokud je to nutné. Naším cílem je mít obecný přístup, abychom zajistili, že základní práva budou skutečně chráněna v členských státech na základě informací se sbíraných v terénu. Jsem si vědom toho, že tento parlament při různých příležitostech volal po dalších nástrojích, které by byly doplňkem k článku 7. My souhlasíme s tím cílem, je třeba sdílet naše společné hodnoty a zajistit, že budou dodržovány. Ovšem, co je nejlepším prostředkem k dosažení tohoto cíle, to je hlavní téma k diskusi. Podle mě všechny instituce musí sehrát důležitou doplňkovou roli prosinci minulého roku se Rada a členské státy dohodly na tom, že povedou roční dialog na toto téma. A já si myslím, že naše debata se také ubírá v tomto duchu. Komise sehrává svou vlastní roli a v souladu se smlouvami v uplynulých letech eh, vykonávala politický tlak, eh, ale také se obracela na soudní dvůr v případech, kdy byl porušován právní stát, například pokud jde o jmenování soudců, nezávislost soudců a tak dále. Náš přístup se věnuje implementaci evropské legislativy tam, kde její implementace se střetává s určitými aspekty právního státu. Týká se to například práva na zastoupení před soudy a týká se to také případu, kdy není zajištěna, zajištěna dostatečná nezávislost. Potom máme policejní a justiční spolupráci, to také může být předmětem řízení o porušení povinnosti a i zde je komise připravena jednat. Já osobně dohlédnu na to, aby komise jednala neideologicky, a aby každý přísad, případ posuzovala objektivně na základě faktů a na základě práva. Komise musí jednat nestraně a zacházet se všemi členskými státy stejně. My nechceme sankcionovat individuální členské státy, ale chceme řešit případy zacílenou intervencí, aby se uplatňovala legislativa náležitým způsobem. Článek 7 nám umožňuje velké sankce, které mají řešit eh, především rizika závažného porušení evropské legislativy. Ale zkušenost ukázala, že tento nástroj, který může spustit eh, Evropská komise nebo parlament nebo jedna třetina členských států, není vždycky vhodný k rychlému a efektivnímu zásahu. Nastávají situace, které nespadají do pole evropské působnosti evropské legislativy, tím pádem se neuplatňuje článek 7, ale přesto zde vznikají pochybnosti o dodržování právního státu v některých členských státech. A z toho důvodu jsme v březnu vytvořili rámec pro právní stát. Komise může zahájit dialog s členským státem, když se zjistí hrozby pro právní stát, může zabránit tomu, aby došlo k další eskalaci. Když se objeví takováto krize právního státu, tak tento rámec umožňuje komisi také jednat rychle, řídit se objektivním posouzením situace a plně dodržovat zásadu stejného a rovného zacházení členskými státy. Cílem je najít řešení v tom kterém členském státě a nemuset spouštět mechanismus podle článku 7. Parlament sehrává důležitou politickou roli a podporuje úsilí komise v tom, aby přesvědčila členský stát, aby ukončil tuto krizi právního státu. Parlament bude pravidelně informován o postupu v každém stádiu tohoto procesu. My sledujeme všechny otázky spojené s právním státem všude v členských státech a já nebudu váhat použít tento rámec, pokud to bude situace v konkrétním členském státě vyžadovat. Při této příležitosti bych také rád odkázal na jednu související záležitost. Mnozí se určitě ptáte, jak to vypadá s evropským přistoupením k úmluvě o lidských právech na základě stanoviska soudu z prosince minulého roku. Přistoupení k této úmluvě je vrcholovou prioritou pro komisi i pro mě osobně. Já jsem přesvědčen, že by to vedlo k dalšímu posílení základních hodnot. Nicméně stanovisko soudu upozornilo na celou řadu výzev. Některé z nich se budou řešit jen velmi těžko. A proto si myslím, že potřebujeme období k zamyšlení, ke konzultacím o tom, jak nejlépe postupovat vpřed. Evropský parlament přivítal rámec EU pro právní stát a já se uvědomuji, že se požaduje také vytvoření dalších mechanismů k permanentnímu a pravidelnímu sledování toho, zda členské státy dodržují pravidla právního státu. Já jsem vždycky věděl, že současná pravidla nestačí a je třeba posílit. Než zahájíme ale dlouhou diskusi o nových nástrojích, o možných nových nástrojích, musí nám být jasné, jaký máme problém. Můžeme říci našim eh, občanům, že potřebujeme další monitorovací mechanismus, abychom mohli bojovat proti radikalizaci a extremismu, nebo musíme jen lépe používat nástroje, které už existují a které byly nedávno vytvořeny. Zkušenost ukazuje, že nepotřebujeme nový reportingový nebo monitorovací mechanismus, ale spíše zlepšení evropské kapacity jednat a zasahovat v určitých eh, krizových situacích v souvislosti s právním státem. Proto podle, podle našeho názoru je tato, tento rámec velmi dobře zaměřen na ty věci, o které jde. Jde především o soulad se základními hodnotami a právním státem. Evropské agentury, jako například Agentura pro základní práva, velmi dobře pracují, ale také Benátská komise. A celá řada nevládních organizací provádí pravidelný monitoring a hodnocení. Aby byly tyto informace dostupnější, tak je třeba určitě se o to postarat, vynaložit na to určité úsilí. A roční kolokvium o základních právech. Bude se konat eh, možná na začátku listopadu, možná na konci října. Já už jsem to oznámil a chci, aby se toho zúčastnili všichni důležití aktéři, včetně Evropského parlamentu. A chci také říci, že tématem letošního kolokvia bude tolerance. Především, jak předcházet a bojovat proti antisemickým, antimuslimským antikřesťanským a dalším náladám v našich společnostech. Doufám, že se aktivně zapojíte do této důležité události. Chci, aby to byla viditelná a smysluplná debata. Budeme hovořit společně a nahlas a tím můžeme vyslat silný politický signál. Myslím, že by to znamenalo více pro naše občany, než jen institucionální debata o mechanismech, protože jde o společnosti, a o to, co nás spojuje. Jak můžeme bojovat proti strachu, proti paralyzujícímu strachu, strachu z jiné, z druhé osoby. Právě v té chvíli mají naše společné hodnoty skutečný význam. A my to dlužíme svým hodnotám, své historii i budoucnosti našich dětí a vnoučat. A to je právě ta reakce, kterou od nás naše občané očekávají. Děkuji. Děkuji vám, pane místopředsedo. A ním se dostáváme k rozpravě. Pan Buda na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jacques Chevalier definoval právní stát jako systém, kde je moc státu kontrolována právem. Právní stát byl, je a bude vždy důležitý v každé moderní společnosti. Hodnoty jako důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, tolerance, bezpečnost a další musí znamenat společný jmenovatel ve sjednocené, otevřené a bezpečné Evropě, která bude vždy ve službách našich občanů i podniků. To jsou hodnoty, které jsou nezadatelné i v budoucnu. Stabilní Evropa se stabilními členskými státy znamená Eh, bezpečnost pro občany, ať už jsou z jakékoliv země. A nezávislá účinná justice znamená také určitý impuls pro podnikatelské prostředí a pracovní místa. Jakékoliv odvracení se od těchto hodnot vede k nejistotě a to může potom negativně ovlivnit náš každodenní život. Účinné mechanismy, které mohou vést i k sankcím v případě jakéhokoliv porušování základních práv a svobod je něco, co je nezbytně zapotřebí. Zvláště když hodnoty právního státu jsou hodnoty, které se mohou často dostat do nestabilní pozice i v demokracích, které jsou považovány za stabilní. Evropská unie obecně a Rumunsko konkrétně ukázali, že mají kapacitu zřizovat takovéto mechanismu tak, aby byla zajištěna bezpečnost právního státu Kontrolní mechanismus umožňuje identifikovat eh, eh, a zjistit porušování principů právního státu. Potřebujeme také užší spolupráci mezi Evropským parlamentem, členskými státy, radou a komisí v oblasti strategií z eh, justice na úrovni členských států a EU, aby právní stát fungoval ještě o to lépe. Děkuji vám, je na vás modrá karta pana Šunyho, akceptujete ji? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane kolego, velice mě potěšilo vaše vystoupení. Já se s ním mohu stotožnit, s tím, co jste řekl. A odpovídá to také plně tomu, o čem hovořil pan Timmermans. Ale chci se vás zeptat, pane kolego. Říkáte to, Eh, i sami ve vaší skupině EPP, maďarské politické straně Fides, jejíž předseda neustále hovoří o neliberální demokracii a dochází neustále zde k diskreditacím. Pane předsedo, tato diskuse se jistě odehrává v každé jednotlivé frakci a každý jednotlivý stát by měl o to usilovat. A i na úrovni rady by se měl dbát na to, aby nedošlo k porušování demokratických principů, jinak je třeba proti tomu zasáhnout. Děkuji a není paní Sipl na dvě minuty, prosím. Právní stát a demokracie jsou základem Evropské unie a kdo jimi otřásá, otřásá Evropskou unii úcta k evropským hodnotám je právně závazná pro všechny členské státy a to nejenom když implement evropské právo, ale vždy. Tyto hodnoty často ale nejsou ctěny a části i systematicky. Chybějící nezávislost justice, médií, nedostatečná práva pro parlamentní opozici, štvavé kampaně a nebo vyčlenování menšin jsou jenom několik málo příkladů. My jako Evropané Nesmíme být pouhý přihlížející, když eh, nejsou ctěna základní práva. Evropský parlament proto opakovaně eh, vytvářel nezávislý výbor ke sledování, nebo žádal vytvoření nezávislého eh, výboru, který by sledoval dodržování základních práv ve státech, ale ani rada, ani komise zde nepředložil žádné návrhy každoroční polední setkání členských států k otázkám právního státu jsou jistě dobrým začátkem, ale nejsou dostatečné a nejsou to politicky neutrální a e, kontroly stavu ve všech členských států a také rámec e, navržený komisí pro ochranu právního státu se zdá být zatím pouze na papíře. Evropský parlament by měl být pravidelně informován o učiněných opatřeních. Zatím se tomu tak nestávalo. Buď proto, že k něčemu nedocházelo, no nebo proto, že prostě parlament není informován. Abych to schrnula. Po všech diskusích o základních právech posledních let se Rada a komise pomalými krůčky blíží k tomuto tématu. Dobře, ale to nestačí. Potřebujeme ochotu všech členských států a komise tomu, aby systematické Eh, porušování základních práv, by na ně jasně poukazovali a případně sankcionovali, protože to je důležité pro nás jako Unii hodnot. Děkuji, pan Kirkop. Dvě minuty. Pane předsedo, eh, vážený pane komisaři, naše sdílené hodnoty svobody, demokracie a tolerance jsou samozřejmě samotnou základnou Evropské eh, unie. Myslím, že ale často tento parlament se snaží, snaží eh, hledat eh, způsoby s vědeckou cestou, sice hodnoty, které takto hledat ne, nelze. Je to má zkušenost právník, krávníka jsou, že eh, různé tabulky, ukazatele, benchmarky přispějí jenom málo k tomu, abychom, odra, abychom eh, odrazili nějak situaci. Myslím si, že místo toho, abychom rozpracovávali závazné eh, nástroje k tomu, abychom trestali členské státy, bychom měli poskytnout správné nástroje a měli bychom si spíš položit otázku, jestli takové mechanismy jsou skutečně správnými nástroji pro to, abychom vedli otevřenou diskuzi a nalezali správná řešení. Měli bychom rozvinout diskuzi eh, a učinit kroky po celé Evropské unii a přemýšlet, jak zlepšit základní práva a právní stát v našich zemích a jak bychom lépe proto eh, mohli eh, být spojenci našich eh, z občanů. Tento parlament i komise by se měli postarat o to, jak by mohli odbourat bariéry, jak by mohli umožnit přístup těm, kteří ho dosud neměli, jak by mohli vymítit diskriminaci skupin LGBTD a jak by mohli pomoci sociální mobilitě, jak by mohli na pomoci vytvořit pracovní místa pro mladé lidi a snížit byrokratickou zátěž našich podniků, tak aby EU e byla příležitostí pro občany, příležitostí k ekonomické obrovského pokroku pro členské státy. Tam závisí na tom, jak posilujete základní práva. To je lepší, než jenom eh, dělat tabulky. A mm, místo toho, ale my, měli bychom se stát partnery vzájemnými. Mm, eh, nepotřebujeme však to, abychom se vzájemně ohrožovali, ale potřebujeme to, abychom se soustředili na lepší zákonodárství, lepší implementaci a lepší, pozitivnější způsoby, jak vzájemně spolu komunikovat. Děkuji. Paní Infeld, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, paní eh, předsedkyni eh, rady, děkuji panu před, komisaři Timancovi. Jsem trošku zklamaná, musím říct, protože pane Timanci, vy jste řekl, že nepotřebujeme protahované institucionální diskuze o jednotlivých mechanismech. To je přesně to, co potřebujeme, protože základní práva a základní hodnoty, na kterých je tato unie založena, jsou nastíněny v článku dvě smluv. A je proto je to velice důležitý článek článek. Je to ten nejvyšší článek celé hierarchii a přesto vymáhání tohoto článku je nejslabší ze všech článků v celé smlouvě. Vzpomínám si na diskuze o eurozóně. Tenkrát jsme říkali, a nebudeme potřebovat závazné nástroje v eurozóně. Máme tady gentlemanskou dohodu. Všechny členské státy prostě musí dostat svým závazkům, ale zažili jsme, kam to vedlo. Myslím si, že je na čase, aby tato Evropská unie, která se rozvíjí skutečnou Evropskou unii, politickou unii, aby mm, jenom eh, netrvala na těchto eh, nástrojích, aby byli, vymáhali hodnoty, na které jsme tak pišní. Neměli bychom jenom mluvit, nejenom slova, ať už je to v kolik, nevím, v kolika jazycích, pane komisaři, ale měli bychom učinit kroky ve všech mm, jazycích. A potřebujeme závazné nástroje, nejenom úmluvy, nejenom eh, tichou diplomaci, a potřebujeme závazné nástroje. A proto moje skupina ALDE navrhla pak demokratické zprávy. Toto jsme nabídli komisi a od té doby už o tom diskutujeme Ehm, nemůže to být schváleno na základě stávajících smluv a ehm, ehm, bylo by to podobné jako pak stability a růstu. Byl by to podobný mechanismus pro zajištění možnosti vymáhat hodnoty, které jsou nám tak blízké. Například eh, jsme koncipovali jeden nástroj, já vám ho mohu ukázat, eh, vypadá to jako bingo kartička, je to taková tabulka scoreboard. My jsme tady eh, zaznamenali všech 28 ženských států, máme tady určitou sadu ukazatelů, jako svoboda projevu, svoboda shromažování, rovnost svobodné zacházení, náboženská svoboda a podobné věci. A byli jsme dost laskaví a nedali jsme sem názv jména členských států. Mohu vám pouze říct, že ti, kteří mají zelené záznamy, to je Dánsko a Švédsko, ale zbytek je tady anonymní. Ale pokud kdybychom toto, to, toto udělali s Evropským parlamentem, s radou, s komisí a také s národními parlamenty každý rok a e, tady e, přijímám váš návrh takového ročního dialogu, kdybychom to simultánně udělali se všemi institucemi, poslanci a mluvili o právním státu a základních právech ve všech členských státech pak by všechny členské státy se s nimi zacházely rovným způsobem a byly by šetřeny podobným způsobem. Už by se nediskutovalo o jednotlivých členských státech. Byly by tady, nebo ne, byly tady monitorovací mechanismy pro Bulharsko a Rumunsko ne, byly by to všechny členské státy, které by byly takto prošetřeny. Nejenom jejich rozpočet. My nemluvíme jenom o zadlužení nebo deficitech rozpočtových, mluvíme také o vymáhání našich sdílených hodnot a o tom, jak z Evropské unie udělat společenství hodnot. Děkuji. Uh, eh, rog pe domnul Crisogonos, ia jako cuvântul pentru Děkuji, a na jednu minutu. Pane předsedo, demokracie, základní práva, na které se, u které se údajně opírá Evropská unie podle článku 2 zakládací smlouvy, v podstatě institucemi EU samotnými jsou spochybňovány tyto principy, protože komise nám poskytla písemnou odpověď a tvrdila, že základní práva neplatí v rámci memorand. A to prakticky znamená, že země, než jsou memoranda, jejich občané jsou zeměmi, občany druhé kategorie a jsou to kolonie zatížené dluhy. Komisař Katajnen tvrdil, že přece není možné se přizpůsobovat výsledkům voleb a to je eh, přece něco, svědčí o nedbání demokratických principů. Diktátoři 20. století ohrožovali, bránili volbám eh, militantně a nyní ve 21. století usilují o to, hospodářským no, vydíráním nectít výsledky voleb. Evropa potřebuje novou cestu. Paní Sargentine, prosím. Děkuji vám, předsedo. Lotyšské předsednictví nám vysvětluje, že rada vymyslela, že jednou za rok budou diskutovat o stavu základních práv v Evropě. Kolega eh, zrovna zmiňoval, vlastně je to takový oběd, pracovní oběd. Kolega Timmermans, komisař Timmermans nám vysvětloval, že neideologicky a nestraně, bohužel mikrofon vypadl, Nyní opět mikrofon zapnutý, pane předsedo. Že neideologicky a nestraně chce pan Timmermans eh, postupovat jako správný rozhodčí, ale problém je, že rozhodčí je ve hře, kde panují pravidla a ta pravidla zde chybí. Nemůžete být nestraný, když nevíte, z čeho se máte držet a k čemu máme pravidla hry pro a proč zde nejsou pravidla pro kontrolu základních práv v Evropě, protože nám schází politická vůle. A pokaždé i zde v parlamentu si říkáme, máme vůbec chuť do této politiky jít, jít na to politicky, pojmenovat ty věci vlastními jmény a diskutovat s našimi přáteli o problémech a odpověď zdá se je ne. O čem spolu diskutujeme je rozpočtový deficit, ale podobně by to mělo být i v souvislosti s svobodou tisku, svobodou schromažďování, antidiskriminací a k tomu ale nedochází. Nyní se stává, že někdo se stane členem fotbalového klubu, ale jakmile je přijat, tak ta fotbalová 28 říká, no ale může, nemusíš hrát podle pravidel. Tak to, pane předsedo, nejde. A také nejde, aby pan komisař Timmermans říkal, eh, však nám stačí stávající pravidla. Tím my to vyřešíme. Stávající pravidla nejsou aplikována, protože schází politická vůle na radě a v tomto parlamentu. A já od vás očekávám, že nyní zde budete na tomto poli konečně aktivní a očekávám od lotyšského předsednictví, že sami budou mít odvahu provést takovou evaluaci. Děkuji, paní Ferrara. Minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Je zde velký rozdíl mezi právním uznáním a politickou aplikací základních práv. I přes články 2, 6 a 7 smlouvy o Evropské unii se na práva milionů občanů promítají takové vlivy, jako je korupce, různé formy kriminality, úsporná opatření a tak dále. Evropská unie okamžitě potřebuje vnitřní strategii pro základní práva, demokracii a právní stát, aby zajistila konzistentnost se strategickým rámcem v této oblasti, který už máme v externích vztazích. Dnes nemáme žádný mechanismus, který by zajistil efektivní ochranu evropských společných hodnot, které jsou obsaženy v národní i evropské legislativě. Článek 7 smlouvy o Evropské unii je jen mrtvým slovem. Komise ve svém nedávném sdělení o právním státu není příliš ambiciozní, pokud jde o předcházení porušování základních práv Evropské unie. Potřebujeme efektivní monitoring a také intervence a sankce, když jsou tato práva porušena. Instituce Evropské unie a především komise mají povinnost zajistit, že všechny evropské politiky budou podléhat pozorné analýze, aby se zajistilo, že Unie nebude přímo či nepřímo přispívat k porušování základních práv na svém vlastním území. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Lenars na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Základem naší společnosti je právní stát, už to řekla řada lidí a je to to, co nás v Evropě spojuje, ale je třeba to neustále zdůrazňovat. A nejenom v souvislosti Eh, vůči našim občanům, ale v souvislosti s důvěryhodností EU jako takové, když hovoříme s kandidátskými zeměmi, eh, s lidmi se zeměmi, s nimiž uzavíráme dohody, partnerství, tak neustále usilujeme o základní práva a o to, aby právní stát fungoval řádně. Bez toho nemůže fungovat dobře de- demokracie ani ekonomika. A je důležité, když toto budeme eh, kázat směrem navenek, tak abychom také měli ve svých věcech sami pořádek. A jsem rád, pane Timmermanci, když jste byl ministrem zahraničí před dvěma lety, tak jste s kolegy poslal dopis o tomto tématu s výzvou udělat více v Evropě na, e, v oblasti základních práv. A asi před rokem a chci zde poděkovat Viviane Redingové v rámci možností smluv Eh, navrhla nový rámec pro základní práva v rámci EU. A pane Timmermansi, velmi snadno s eh, ohledem na ten eh, dopis, který jste poslal před dvěma eh, lety a nyní rok poté, co zde bylo to sdělení Komise o rámci pro základní eh, práva. Jste s tím spokojen? Chci se zeptat, jste spokojen s tím, co se nyní dělá a děje? A jsou zde v těch dnešních rámcích určité možnosti k tomu, aby se zajistilo, že všechny země, ať už leží kdekoliv v Evropě, ať už tam vládne kdokoliv, aby tam e, opravdu hrála prim základní práva. Děkuji. Děkuji vám. Pan López Aguilar na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane míste předsedo Timmermansi. Vy jste vystoupil v tomto Evropském parlamentu už několikrát, abyste řekl, že to, co začalo jako finanční a hospodářská krize, se stalo sociální krizí, kvůli tomu, že se prohloubily nerovnosti. Je to také politická a morální krize, protože je zde pocit zoufalství a také eh, nerovnosti a to je také podhoubí pro radikální myšlenky a to ohrozuje, ohrožuje právní stát i základní práva v Evropské unii. Já souhlasím s tím, že spojnicí je článek právě dvě smlouvy o Evropské unii, kde se hovoří o důležitosti těch zakládajících hodnot. Základní práva, lidská důstojnost, reprezentativní demokracie a úcta k menšinám. A proto musíme velmi jasně říci, že tento právní stát a základní práva a kvalita demokracie v Evropě se zhoršují, protože nemáme mechanismy, které by zajistily efektivní uplatňování těchto principů ve všech členských státech. To je takzvané kodaňské dilema kontroluje se velmi přísně člen při vstupu do klubu, ale potom už se vůbec nekontrolují takové věci, jako je zákaz eh, diskriminace a pronásledování menšin v Evropské unii a tak dále. Už nám nestačí ta prohlášení komise z roku 2014 ani dialog členských států na radě. To potřebujeme, ale musíme především vytvořit efektivní mechanismy. A proto musíme mít nějaký mezistupeň mezi přesvědčováním a porušením povinnosti nebo tedy uvalením sankce podle článku 7. Článek 7 je prakticky nesplnitelný. Je třeba najít nějakou střední cestu, než se začne uplatňovat článek 7. Musíme vědět, že demokracie nemůže být považována za zaručenou věc v Evropě. Děkuji a slovo má pan Skřipek na 2 minuty 30. Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo Evropské komise, já musím říci, že přirozeným prostorem pro rozvoj demokracie a lidských práv jsou samotné členské státy. Každý z nich musel projít náročným procesem a splnit tzv. kodaňská kritéria. Jsem přesvědčený, že nikdo nechce spochybňovat vlastní hodnoty. Když máme v Evropské unii nějaké problémy či nedostatky, snažme se o nich vést otevřenou diskuzi. Mám totiž obavu z toho, že se vůči členským státům začnou uplatňovat přísné kontrolní mechanismy a poučování. Z naší historie víme, že tam, kde končí kultura diskuze, začíná diktatura příkazu. Proto tež se značným znepokojením sleduji v posledních dnech některé reakce v Evropském parlamentu v souvislosti se slovenským referendem o ochraně přirozené rodiny. Od kolegů v EP očekávám toleranci a respekt vůči svobodě projevu a proto se ptám, je každý, kdo vyjádřil svůj pozitivní postoj k přirozené rodině hrozbou pro demokracii? Členské státy mají dostatečné mechanizmy na zajištění demokracie a ochrany lidských práv. Evropská komise by je měla respektovat. Občanům a státům samotným patří prostor k tomu, že se umí rozhodnout správně a nepotřebují nad sebou neustálou kontrolu. Evropský parlament musí respektovat svrchovanost členských států a ne je kontrolovat. A především má vést úctivý dialog místo represí. Žádám proto, aby v tomto dokumentu byl takovýto přístup zachován a byly vypuštěny návrhy sankcionování členských států ve jménu nějakých vágních názvů, jako je málo demokratický proces a tak podobně. Děkuji, je zde pro vás modrá karta, přijímáte ji? Modrá karta nem lett meg, amit mondott, mert ő már néhány nappal ezelőtt... Pane poslanče, nejsem překvapen tím, co jste říkal. Před pár dny jste se obrátil na poslance Evropského parlamentu a postavil jste se proti diskriminaci referenda na Slovensku jak myslíte, že takový diskriminační postup proti menšině eh, eh, může být uvést soulad s evropskými základními hodnotami? Ono je právě o to, že tato základní práva mají ochránit menšiny. Proč si myslíte, že tyto názory jsou v souladu se základními principy Evropské unie? Menšiny samozřejmě nemůžou být diskriminované a samozřejmě nemohou být diskriminovány a stejně tak je mít jasno v tom, kdo jsou menšiny. Kaž, každému přináleží základní práva definovaná v roce 1948, žádných jiných nevím. Je zde ještě druhá modrá karta. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste hovořil o hodnotách, které jsou vnucovány a diktovány, ale není pravda, že referentum selhalo a to je dobře, protože pouze 20% lidí se k němu dostavilo, což znamená, že většina lidí na Slovensku mnohem více respektuje LGBT, než vy jste právě teď tvrdil. Vážená paní, to je, vážená... Vážená paní kolegyně, to je v pořádku, kolik lidí přišlo k urnám. Obrovská štavá antikampaň, která byla vedena, byla velice nefér, nepříjemná, nepravdivá. Takže já se ohrazuji vůči tomu, aby zde byl vedený jakýkoliv nátlak vůči svrchovanému členskému státu. Platí zde dohoda, že v otázkách etiky a svědomí a vnitřních věcech, jako je rodina, si rozhoduje každý stát, jako sám chce. A za druhé, naše referendum je vyjadřováním názorů našich občanů. Nevím, co se vám na tom nelíbí. Děkuji, není paní Wikström. Děkuji, není paní Wikström na jednu minutu. Merci, madame la présidente. När ett land vill gå med i EU, då ställer vi mycket höga krav Děkuji paní předsedkyně. Když chce nějaká země vstoupit do EU, jsou zde kladeny vysoké požadavky, musí být zajištěna základní práva, musí to být fungující demokracie a právní stát, ale problém nastává, když se potom ta země stala členským státem, pak nám scházejí nástroje pro určitý follow-up, tak aby se e, nadále sledovala, zda jsou tyto principy respektovány. A nyní zde máme takzvané kodaňské dilema a můžeme uvést řadu příkladů, například svoboda médií v Maďarsku, nezávislost justice, která byla omezená, nebo homofobní zákony eh, v Litvě. Rumunsko se systematickou diskriminací části obyvatel, a sice Romů. A dnes možnost sankcí existuje tedy vůči takovým státům, kteří nedodržují hospodářské dohody. Ale v oblasti lidských práv si téměř můžete dělat, co chcete a proto je na čase zavést sankce vůči zemím, které omezují lidská práva. Viděli jsme několik eh, příkladů, například Alde zde předvedlo tabulku a paní Infeld eh, to také názorně ukázala, musíme jednat, nikoli pouze mluvit. Je tady žádost o modrou kartu. Přijímáte? Ano, samozřejmě, s potěšením. Pan Buda. Micro, s'il vous plaît, monsieur. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să o întreb pe antevorbitoarea mea dacă are cunoștință. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat předřečnice, zda ví, že v Rumunsku všechny národnostní menšiny mají možnost chodit do školy mít výuku ve svém jazyce. Zde je Rumunsko opravdu příkladem toho, jak jsou ctěna lidská práva. Je to příklad pro celou Evropu. Vážený pane poslanče, pokud eh, mohou eh, Rumuni hovořit svým jazykem ve škole, Romové, ale Eh, žebrají ve Švédsku před poštou a jinde, například v Upsale, odkud pocházím, jsem napočítala minulý týden 32 osob na několika málo stovkách metrů eh, v centru města, kteří prostě sedí v závěji a žebrají, protože jsou systematicky diskriminováni ve své domovině. Děkuji paní Lunáček na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komis Vážený pane kolegové, pan Skripek mě přiměl soustředit se na otázku eh, práv LGBT e v, pane Skřipek, já jsem byla docela překvapená. Vy jste se zmínil o tom, že je tady tlak na svrchovaný stát a myslel jste tím Slovensko kvůli referendu. Já si myslím, že nikdo neby naložil tlak na slovenskou vládu nebo parlament, aby se rozhodl o referendu. A když jste vy říkal, že tady byla vedena velká kampaň proti tomuto referendu, tak to nebylo férové. Ten obraz, který já jsem viděla, dokonce i papež byl použit pro to, aby vás podpořil. Takže já si říkám, toto je téma mm, pro eh, eh, rozpravu. No, já jsem mluvila s Myslím si, že skutečně potřebujeme akční plán, cestovní mapu proti homofobii v naší společné Evropě, protože máme tady postupy pro porušení zákonů, ale nemáme něco, co by napomohlo lidem této menšině LGBT eh, užít si svá práva, když například jde o informace. Litva tady zakázala knihu z pohádky svědkami, která ukazuje tuto menšinu. Takže opravdu potřebujeme implementaci tohoto s mechanizmy monitorovacími, tak abychom zajistili to, že tato menšina bude mít svá práva. Paní Luňáče. Paní Luňáček, vy jste opravdu překročila svůj řečnický čas. Nebudeme zde dialog, takže pan Čogor. Děkuji vám. Vítáme, že Rada Komise se také věnují členským státům v oblasti základních hodnot a právního státu. A my zde v parlamentu hovoříme otevřeně o řadě témat, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že komise se odvolává na nedostatek kompetencí a neřeší tato témata. A rada se skládá ze zástupců členských států a nikdy neměla příliš ochotná prošetřovat jednotlivé případy. Samozřejmě musíme usilovat o důvěru občanů a proto musíme také otevřeně o problémech hovořit. Když mluvíme o demokracii a právním státu, musíme také upřímně reagovat na to, o kterých členských států se to dotýká, pokud je, jsou zde nějaké pochybnosti o právním státu a jeho principech. Když hovoříme o základních právech, tak bychom neměli jenom vyslyšet stanovisko členských států komise a rady, ale také vyslyšet národnostní menšiny. A stížnosti třeba brát vážně. Jde o to, že Evropa může patřit občanům jenom tehdy, pokud se nebudou problémy zametat pod koberec. Víme, že e, u národní menší Řecko, Francie, Eh, Slovensko a Rumunsko patří k těm nejposlednějším v oblasti jejich práv. A dialog o právním státu může být úspěšný tehdy, pokud komise a rada eh, proskoumají eh, nejosvědčenější postupy a zlepší tím ten všeobecný obrázek, ale je třeba, aby instituce EU toto také zásadním způsobem zastupovaly. Některé členské státy určitě z toho radost mít nebudou. Ale pokud k tomu dialogu nedojde, pak vlastně Evropská unie připustí, že není schopná přispět k tomu, že budou zachována základní práva v EU. Je na vás modrá karta, přijímáte ji? Prosím, pane. Um, jestli Myslíme, že vnitřní řád eh, zemí Evropské unie musí být určován obyvateli a zákony eh, z těchto zemí. Um, um, tak pak je tady velké vněšování se do eh, samostatnosti těchto států by mohlo být něčím kontraproduktivním. Nem gondolom. Já si to nemyslím. Paní Kaufmann na dvě minuty. Vítám rozhodnutí Rady eh, vést politický dialog na ochranu základních hodnot a právního státu a také postup eh, komise, eh, kdy bude pronásledováno porušování těchto, porušování těchto závazků. Obě iniciativy jsou krokem ve správném směru. Evropská unie prostě není jenom společným vnitřním trhem, ale spíše se zakládá na společných hodnotách. A Evropská unie musí rozhodně se postavit za dodržování porušování evropských základních hodnot. Toto je otázka eh, z vlastní věrohodnosti. Jenom ten, kdo si uvede do pořádku vlastní dům, může směrem navenek eh, vystupovat věrohodně vůči třetím. A proto v této otázce mezi námi Evropany nesmíme dělat žádné kompromisy. A protože eh, jsme zavázáni Evropskému společenství hodnot, tak podle mého názoru i princip nevněšování se do vnitřních záležitostí státu tady měl fungovat. Naše státy už mezi tím jsou tak úzce vzájemně propojeny, že národní politiky eh, se nutně stávají součástí eh, evropské vnitřní politiky. Ale přesto, milí kolegové, kolegyně, i když opatření Rady a komise jsou krokem ve správném směru, tak přeci jen musím říct, že jsou pouze jenom, jenom prvním krokem eh, ke skutečnému mechanismu, ale skutečný mechanismus vnitřních hodnot. Tady ještě diskuze v Radě jednou za rok zhruba a potom diskuze za zavřenými dveřmi, to je prostě moc málo. Rada a komise by eh, se měly připojit k návrhu eh, parlamentu, měly by se ještě na něho podívat, protože jde o eh, zřízení koreňského mechanismu, tedy mechanismu, který se bude zasazovat o zadržování základních práv a hodnot a právního státu ve všech státech. A sice nezávislá kontrola, pravidelná kontrola s účastí nezávislých expertů, z toho vyplynou pak ukazatele a data. Potřebujeme skutečný typ zkoušku základních hodnot a k tomu by mohla přispěje také Agentura pro základní práva. Děkuji a nyní na jednu minutu má slovo pan Maura Barandiaran. Děkuji, paní předsedkyně. Tato rozprava nastaví před eh, provést sebekritiku. Sebekritiku, protože hovoříme o ochraně svobody projevu, což je jednoznačně evropská hodnota, ale můžeme říci, že všechny členské státy dodržují článek 11 listiny základních práv. Je třeba respektovat nezávislost médií jejich pluralismus. To jsem citoval. V Maďarsku například je státní televize propagandou pro Orbana. Kontrolují opoziční média a Novináři jsou pod tlakem, to neříkám já, ale nedávná zpráva Rady Evropy, která potvrzuje, že situace lidských práv v Maďarsku je jasně na ústupu. Je na čase vyžadovat, aby Evropská unie začala hrát svou roli, aby zajistila, že základní práva budou dodržována ve všech členských státech bez výjimky. Děkuji. Děkuji, pan Javor, na jednu minutu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak! Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Základní práva a diskuse o základních právech zatím nebyly v Evropské unii úspěšní. Evropská unie nebyla schopná vystoupit proti nedodržování základních práv v Maďarsku a jinde. Má to několikero důvodů. Zmiňovali jsme mechanismy, které jsou potřebné. Také eh, sankcionování, ale chci potrhnout další věc. Dokud nebudeme mít principy, mechanismy včasného varování o tom, že dochází k problémům s dodržování základních práv v jednotlivých členských státech, tak dokud je mít nebudeme, nemůžeme nabídnout účinnou odpověď. Proces vůči Maďarsku byl opakovaně kritizován, že prý je politicky ovlivněn, ale dokud ta signalizace je pouze politická, tak diskuse jsou vydány politice. Děkuji na dvě minuty, pan Pabrix. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Tato diskuze nám vlastně ukazuje, eh, že nejsme dokonalou institucí, že nejsme dokonalou společností, dokonalými zeměmi. Ale zároveň si musíme upomenout, eh, připomenout, že někdy cesta do eh, pekel je dlážděna dobrými úmysly. V konkrétních případech mm, můžeme všichni zajistit, a to víme, aby základní práva se stala základnou pro naše instituce v Evropské unii. Když se podíváme do historie, tak také víme, že byla aplikována různým způsobem na západě, na východě, severu a jihu. A nemluvím tady o lize národů a těch časech, kdy země jako Československa museli plantovat práva menšin a jako to nedělali jiné země. Stejnou věc mohu říci o ostatních zemích, které vstoupily do Evropské unie později ehm, přes koreňská kritéria, která byla implementována, tedy například to byla práva menšin, možná to ještě neexistuje v mnoha zemích. E, na základě toho bych chtěl říci, že se musíme držet nejen základních práv, ale také ostatních principů, které e, řídí Evropskou unii. Ehm, Montesquieu princip dělení e, práv, a moci demokracií a také jsou to principy, eh, o kterých mohou rozhodnout soudy a nejenom nějaké politické instituce. V této diskuzi vidím, že někteří jsou ochotni vytvářet politické instituce, které eh, někdy převezmou pravidla eh, soudů a budou vytvářet nové instituce. Já si myslím, že toto je kontraproduktivní. A navíc připomíme si, že dokonce v tomto parlamentu VU e máme lidi, kteří jsou ovlivňováni určitými typy nevládními organizacemi, které získávají peníze nebo strany, které dostávají peníze ze zemí mimo Evropskou unii, které eh, nedodržují základní práva, hodnoty a, a demokratické eh, zásady, ale které eh, mezi námi tady vytvářejí nesoulad. To znamená, využme všech mechanismů, které máme, držme se základního rozdělení moci a pak budeme daleko úspěšnější, než je tomu dnes. Děkuji. Merci. Madame Kinichi pour deux minutes cette fois-ci paní Kiniči, tentokrát na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Evropské systémy na ochranu práv jsou takovými pojistkami a mají také zajistit dodržování základních hodnot Unie. Ale jsou zde ještě slabiny v těchto systémech. Například listina základních práv se sice uplatňuje, ale pouze v oblasti práva Unie. Je to diskutabilní omezení, které může vést eh, k diskriminacím, pokud jde o základní práva. Postup eh, pro porušení povinnosti se týká pouze porušení specifických ustanovení smluv a ponechává bez pokrytí celou řadu chování, která ohrožují právní stát a ještě hůře se používají postupy podle článku 7 smlouvy o fungování Evropské unie případě, kdy hrozí trvalé nebo vážné porušování těchto principů. Takže vítáme myšlenku komise zahájit dialog o základních právech v Evropské unii a zahájení systému předběžné výstrahy, pokud jde o systémy práv, bez ohledu na to, zda budou porušovány smlouvy je také dobré, že se komise snaží lépe definovat pojem právního státu a uvést hlavní principy, které velmi souvisí s ochranou základních práv. Také vítáme ten nový rámec, který zde nastínila komise, ale je třeba je začít uplatňovat co nejdříve, protože už dnes zde máme velmi znepokojivé situace, je tedy třeba zajistit ochranu před diskriminací, pronásledováním a jakýmkoliv porušováním základních práv. Děkuji. Na jednu minutu paní Pagasaur Tundua Ruiz. Děkuji, paní předsedkyně. Transparentnost a demokratická zpráva, to je nejlepší profilaxe proti korupci. Také pro hájení základních práv stará politika byla nejasná. Jako kdybychom my politici, my vlády stály někde nad občany a nebyly zde k jejich službám. Mechanismus podle článku 7 se nerozvíjí ve světle článku 2 smlouvy. Některé z těchto praxí souvisí s politizací mocí, které by měly být nezávislé. Například ve Španělsku dochází k politizaci justičních orgánů a kontrolních orgánů eh, spořitelen. To nás stálo dvakrát tolik minulý rok, eh, než eh, samotné škrty. Špatná demokratická zpráva nás ochuzuje a dělá nás méně svobodnými. Proto potřebujeme dlouhou a potřebnou debatu, pane Timmermansi. Paní Makovej, dvě minuty. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve. Co míníme právním státem? Občané i stát, kterým vládne, se musí řídit právem. Týká se to vztahu k soukromým subjektům, ve společnosti, nejen mezi občany a státem. Dále, jak máme vytvářet eh, zákony, jak máme zacházet s podezřelými ze zločinu, jak eh, máme vybírat daně. Vše je součástí prav, právního státu, protože jde o pravidla a zákony, které je třeba uplatňovat. Zákony musí být uplatňovány stejně pro všechny v právním státě. Není zde žádná výjimka. Pokud eh, není právní stát, tak společnost nefunguje, justice, demokracie, hospodářství nefunguje náležitým způsobem. Právní stát to je rozdíl mezi diktátorským režimem a demokracií. Nejsou zde menší či větší porušení právního státu. Jsou zde prostě porušení. Tečka. A právní stát také znamená, že se musíme řídit podle zákona. Není právní stát, když politici neustále zákony mění, protože se jim nelíbí a zákony neslouží jejich vlastním zájmům. Proto máme zákony, aby politici a všichni občané přizpůsobili své chování těmto zákonům. Ne naopak, Politici to mohou udělat, politici mohou změnit zákon, kdykoliv se jim to hodí. Právní stát by měl být také založen na předvídatelných, jasných, veřejných a srozumitelných zákonech tak, aby každý mohl přizpůsobit své jednání a chování zákonům. Parlamenty musí především vytvářet jasné zákony. A nyní dvě minuty pan Niedermüller. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropský parlament je právem hrdý na to, že se všude na světě zasazuje o lidská a základní práva. A to je důležité, protože jde o princip, o základy EU a mnozí se ptali a i já se chci zeptat. Očekáváme od kandidátů na vstup do EU, že budou ctít naše hodnoty. Tak to je, ale co s těmi zeměmi, které již jsou členskými státy, ale přesto se nedrží základních práv a neřídí se jimi. Říkali jste, že neexistuje neliberální demokracie. Vy to víte, já to vím, že maďarská vláda buduje neliberální demokracie a zasazuje se o ní. Chápu, že parlament a komise už jsou znaveni maďarskými tématy, ale chci se zeptat, co se stane s Evropskou unii, když ani komise, ani parlament se nebudou zasazovat o základní práva? Co řekneme občanům, kteří trpí tím, když jim chybí právní jistota, jsou pošlapávána jejich práva. I zde v parlamentu jsou demokratické síly, které ještě z nějakých možná partajních důvodů kryjí tu neliberální demokracii. Co říci občanům? Myslím, že se nemůžeme odvracet od těchto otázek. Nesmíme být zbabělí. Jsou to hodnoty, o něž se musíme za všech okolností zasazovat. Evropa, Evropská unie nemá jinou budoucnost, než se držet těchto hodnot. Naším úkolem je vypracovat účinné mechanismy a tak, aby došlo k prevenci takovýchto případů. Musíme všude v Evropě provádět monitoring základních práv, musíme být také odvážní a konat rozhodné kroky, pokud si to situace žádá. Nesmíme mít zbabělí a schovávat se, to by znamenalo konec Evropské unie. Děkuji. Nyní na jednu minutu má slovo paní Bilbao Barandika. Děkuji, paní předsedkyně. Evropa, to je demokracie a lidská práva. A na hrozby proti naší bezpečnosti nemůžeme odpovídat tak, že budeme omezovat svobody. Hodně jsme za ně bojovali. A to, že se jimi těšíme, je Eh, věc, která nás činí lepšími. A proto chceme, aby evropské instituce byly schopny zajistit, že všechny členské státy budou neustále plnit korenská kritéria. Já blahopřeji ALDE za to, že brání tyto myšlenky v návrhu Paktu pro demokratickou zprávu a v našem dokumentu o boji proti terorismu. Není to jednoduché. Často je třeba ukázat eh, na takovéto problémy. Ve Španělsku se hovoří o různých porušováních lidských práv. Tam je závislá justice a tak dále. A je nutné, aby si evropské instituce uvědomily, že se zde neplní rozhodnutí z roku 2008 o nezávislosti justice. Jsou zde limity, které není možno překročit. Je třeba dodržovat listinu základních práv. Pane Timmermansi, vyzývám vás, abyste se obrátil na španělskou vládu a vyzval je k pořádku. Děkuji, pan Weidenhorce, jedna minuta. Děkuji. Evropská unie není hospodářským společenstvím pouze, ale to je společenství hodnot a to také kodaňská kritéria definovala v roce 93, ale od té doby neustále máme diskuse o tom, zda se jimi také řídí členské státy po té, co byly přijaty a často se o tom politicky kontroverzně diskutuje a jsou jenom velmi obecné sankční mechanismy. Takováto situace eh, je neuspokojivá, protože členským státům, jako je například Maďarsko, umožňuje ignorovat tyto kdysi sjednané principy. A proto nutně potřebujeme mechanismus, který e, nastaví jasné závazné kritéria. Odkládat to by bylo hrubě nedbalé a e, hrubě by to porušilo důvěryhodnost EU. Děkuji paní Bonfoa na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská DNA spočívá na základních hodnotách, které sdílíme a mezi ně patří rovnost, svoboda, demokracie, dodržování lidské důstojnosti, lidská práva a právní stát. Pro vstup do Evropské unie musí každý členský stát splnit kodaňská kritéria, aby byla zajištěna dodržování lidských práv. Tato kritéria neplatí pouze v okamžiku vstupu do EU, ale musí zůstat každodenní realitou. Přesto demokracie a právní stát nejsou chráněny stejným způsobem ve všech členských státech. Práva a svobody mnohých občanů jsou pošlapávány v rámci Evropské unie. Zranitelní lidé, Romové, LGBT, Novináři, žadatelé o azyl, imigranti jsou předmětem diskriminace, marginalizace a špatného zacházení. Aby žil kodenský duch, tak je nutné, abychom přijali nějaký nástroj, který nám zajistí dodržování evropských hodnot v Unii. Je důležité, aby tento mechanismus pravidelné kontroly spočíval na základním a trvalém dialogu o e, základních právech, aby byl efektivní. Bylo by to doplnění postupu podle článku 7 smlouvy, eh, který nám umožňuje přerušit členskému státu hlasovací právo v radě v případě, že nedodržuje pravidla. Chce komise takovýto mechanismus zavést, který umožní kontrolovat dodržování korenských kritérií. Děkuji, paní Revu Dalonne Bonfue. Vy zde máte modrou kartu, přijímáte ji? Takže prosím. One second. Paní předsedkyně, Paní předsedkyně, vážení kolegové, já zde s překvapením slyším tyto hlasy. Mám takový pocit, že Evropa je oblastí, kde se porušují lidská práva. Kdyby tři poslední vystoupení byla pravdivá, týká se to především kritiky Maďarska. Já vůbec nezdílím tento názor. Já si myslím, že musíme více věřit demokratickým tradicím členských států, ale mám otázku. Co vlastně žádáte? Jaké kroky žádáte? To je přesně ta otázka, kterou jsem vám chtěla položit. Musíte položit otázku, když používáte modrou kartu. Eh, chcete odpovědět? Ano. Já jsem necitovala žádné země, ale dokud budou v Evropské unii porušována členská stá, čle, základní práva, budeme bojovat za to, aby konečně vznikl právní stát. Děkuji. Pane komisaře, dámy a pánové, před několika dny jsem byl v Turecku a tam se mě snažili uh, tam jsem se snažil vysvětlit tureckým kolegům, že právní stát je jednou ze základních podmínek pro vstup do Evropské unie. A je to také jedna ze základních lidských hodnot, které ctí Evropská unie společně s demokracií. Ale jak mě vysvětlili, jsou zde mechanismy, které byly vytvořeny na ochranu právního státu a ty ve skutečnosti nefungují, což znamená, že ani Evropská unie není prostorem svobody, demokracie a ochrany lidských práv. Jak po nich můžeme chtít něco, co ani my nejsme schopni zaručit? Potřebujeme něco jako koreňský mechanismus například, který bude schopen takovéto případy postihnout, protože dodržování právního státu je věc, která jde ruku v ruce s demokracií. Děkuji, nyní přejdeme k Catch the Eye. Máme pět minut, 14 eh, žádostí o slovo, tak já navrhuji 8 a začne paní Suliny. Hvala za besedo, eh, spoštovana predsedujoča. Děkuji, paní předsedkyně. Každá země, pokud chce vstoupit do EU, musí mít stabilní instituce, které garantují demokracii, to znamená právní stát a dodržování lidských práv a ochrana menšin. To je citace eh, z kodaňských opatření. I Slovinsko muselo tato kritéria splnit. Bohužel obrázek eh, v mé zemi je nyní jiný. Nyní oslavujeme 24. Eh, výročí nezávislosti, ale pořád ještě jsme země, která se transformuje, což mm, je i evidentní, když se podíváme na stav našeho soudnictví, které je velice selektivní, co se týče toho, koho trestně stíhat. Někdo je usvědčen eh, i na základě nedostatečných důkazů. A kromě toho i je problém se jak kvalitou a chybí nám soudci, kvalitní soudci. Systém justice ve slovensku je hlavní překážkou pro svobodnou demokratickou společnost. Tudíž bych chtěla apelovat na Evropskou unii, aby se věnovala situaci na, ve Slovensku. A pokud jde o lidská práva, paní předsedkyně, tak zde skutečně musíme Eh, udělat ještě velké, hodně kroků, i když jsme některé již učinili a zde ochrana hospodářských, sociálních, kulturních práv, ta tady chybí a i beztrestnost eh, vůči diskriminaci, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami, to se nestíhá. Já proto vítám to, co řekl pan Timmermans. A nyní charta základních práv EU se stala konečně právně závaznou tak eh, Evropská unie ale se nemůže omezovat pouze na cenzuru a musí skutečně garantovat dodržování těchto práv. Je třeba vytvořit evropský prostor práv, kde se, bude i, eh, kde se budou chránit a propagovat základní práva podle kodaňských kritérií. A toto musí být prostor, který nebude končit pouze hranicemi Evropy. Děkuji, pan Marias Minuta. I will speak in Greek. Κύριε Τίτεμανς, η διγλωσία Pane Timmermansi, používat mm, mm, dvojitý, eh, dvojité výrazivo eh, ze strany Evropské komise, eh, to se ukáže mm, především. My jsme na petičním výboru řekli, že memorandum v Řecku poškozuje lidská práva a já jsem požádal, aby Evropská komise přijala kroky. A tady říkala, že eh, to není její pravomoci, protože to není podle legislativy eh, Evropské unie. Ale tohle je nepřijatelná pozice politicky Protože nemůžete mít eh, zónu, eh, kde eh, lidská práva neplatí a právně, protože lidská práva jsou integrována do práva Evropské unie rozhodnutím 203 z roku 2010. A, a konkrétně tohle to je napsáno na třetí straně toho rozhodnutí, takže nemůžeme eh, nechat trojku, aby dále porušovala lidská práva. Pan Jakovčič, minuta. Článek 7 smlouvy o Evropské unii eh, eh, zde jsou platné. To znamená, jakékoliv nedodržování lidských práv je třeba trestat. I v případě, kdy toto provádí stát. Ehm, kolegové, Evropská unie je de facto velkým prostorem, kde se dodržují lidská práva a proto chci to obrátit trochu. Měli bychom začít hovořit o dobrých příkladech, poněvadž Evropa má vynikající příklady dodržování lidských práv a hm, A proto chci zde mm, předložit tuto iniciativu. Předkládá tady dobré příklady, na které můžeme být hrdí a měli bychom to říci veřejnosti. Pan Jegas. Nós não reconhecemos autoridade moral e política à União Europeia para julgar. Evropská unie um nemá právo mm, posuzovat demokracii v jiných suverénních zemích. My kritizujeme Venezuelu, Kubu, financujeme takzvané nevládní organizace v těchto zemích. Ale ta, ta, ta samá unie eh, způsobuje, že tisíce lidí žijou, žijí a umírají v bídě. To jsou fakta, která um, si musíme pamatovat. Evropská unie říká, že země není demokratická a má na mysli, um, nebo země je demokratická, když je podřízená Evropě. To uh, skutečně je pokrytectví. My zasahujeme z geostrategických důvodů, často pohrdáme lidskými bytostmi. Děkuji, pan Betten. Uh, no mm, Brit- Anglie nepotřebuje evropský rámec pro demokracii, právní stát a lidská a základní práva. My máme demokracii již 800 let, nyní je vyprázdněná, protože většina našich zákonů přichází z Evropské unie a nikoli eh, z demokraticky zvoleného parlamentu a vlády. Měli jsme právní stát, který se vyvíjel od eh, Alfreda I., ale nyní je mm, anglickému právu nadřazeno evropské Britské, ehm, anglické soudy jsou podřízeny eh, Evropskému soudnímu dvoru a soudu pro lidská práva. Mm, práva jako habeas corpus byla převálcována eh, věc, záležitostmi jako evropský zatykač. Máme práva, která se vyvíjela staletí podle zvykového práva, eh, mm, jako listina základních práv nebo Magna Charta. EU eh, e nemůže poučovat Angličany o demokracii a eh, základních právech v právním státě. Státu. Děkuji, slovo má paní Kaun. Paní předsedkyně, eh, mm, rozsudky vydávají soudy podle práva Každý, každá vláda práva může fungovat pouze, pokud analyzuje stávající, existující problémy, nikoli uměle vytvořené problémy, eh, založené na frustrovaných politických prohlášeních nebo mediálních zprávách. Fakta jsou často, se často liší od opakovaných prohlášení. Maďarsko neohrožuje evropské hodnoty a evropští občané, obč, evropské občany není třeba mm, bránit před vlastní vládou a to e, maďarští občané chápou. Musíme se zaměřovat na skutečné problémy. Měli bychom být posuzováni podle rovných měřítek, podle stejných standardů. Čas národní menšiny by měly být chráněni. Měny. Závěrem paní Flašiková Beňová, rovněž jedna minuta. Děkuji velmi pěkně, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byla opakovaně stínovou zpravodajkou a zpravodajkou ke zprávě o základních právech a právě z této pozice umím posoudit, jak se základní práva v Evropské unii dodržují. A musím říct, že v některých oblastech je to velmi slabé. Pokud Evropská unie chce být tím, kdo nám No, ukazuje, jak se u nich, ehm, tedy, tedy třetím zemím ukazuje, jak se tam porušují lidská práva. Musíme, pane místopředsedo komise, nalézt systém, jak zajistit dodržování práv eh, ve členských státech Evropské unie. Víckrát jsme zde slyšeli o referendu na Slovensku. Musím říct, že jsem hra na občany Slovenské republiky, že jenom 20% z nich přišlo eh, se vyjádřit eh, proti menšině. A do budoucna, a, a, pane komisaři, musíme hledat nástroje na to, jak e, zamezit těm nenávistným e, řečem a té nenávistné kampani, e, která v, tomto, v této referendové kampani byla použita, aby se to nedostalo do jiných, do jiných zemí. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, tím jsme uzavřeli Catch the Eye a nyní má slovo pan Timmermans. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím zareagovat na některé učiněné poznámky. Nejdříve eh, princip. Princip je následující. Během celé své historie jsme eh, zjistili, že demokracie sama o sobě není eh, zárukou lidských eh, práv. Lidských práv. Proto vždycky hovoříme o demokracii, lidských právech a, o právu. a nemůžeme to dělat jedno bez druhého. Když já tady eh, odmítám eh, něco, co eh, se kdysi popsalo jako neliberální demokracie, tak nemůžu říci, že nelze použít argument demokratické většiny, i když je to dvoutřetinová většina k oslavení pravidel hm, vlády zákona nebo Nikdy by to bylo na základě dvou třetin. Nemůžete používat politickou většinu i na základě demokratického hlasování většinového. To je jeden ze základních principů, na kterých je postavena naše unie a týká se to každého členského státu a nemůžete eh, říci, že se jedná o zasahování do našich vnitřních záležitostí. Nikdo nenutil žádný členský stát podepsat a, a, a ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Nikdo eh, ho nenutil eh, ratifikovat chartu, ale pokud ano, tak je to vaše vnitrostátní právo a takže podle vašeho vnitrostátního práva budete pohání ke spravedlnosti. Ne podle žádného jiného. Takže musí zůstat princip, že pokud eh, tady bude Mm, přeskum situace ve ženských státech, tak se musíme vždycky eh, zkoumat demokracii, vládu zákona a lidská práva. Nelze tato tři eh, témata oddělovat. Za druhé, musím říci, že eh, paní Inetfeld se zásadně mílí na dvou úrovních. Za prvé, Vzhledem k tomu, že vláda zákona a lidská práva a tak dále jsou alespoň tak důležitá jako hospodářská spolupráce v Evropě, tak použijeme to, jak vnímáme um, hospodářskou spolupráci jako model pro lidská práva, ale um, Nemůžete eh, udělat eh, takový mechanismus, který eh, se týká rozpočtového deficitu nebo úroveň státního zadlužení pro lidská práva a vládu zákona. To by znamenalo obrovskou ztrátu energie a zamě- soustředění na skutečné problémy, kdybychom přistoupili na takovéto uvažování. Potom je tady další věc. Tato komise Eh, je v úřadu tři měsíce. Mechanizmy zavedené eh, radou eh, Mechanismus byl zavedený radou v prosinci. My pořád se snažíme rozpohybovat ten systém, který máme. Dejme tomu šanci. Je, není vhodné teď odsuzovat to, co tady bylo my chceme eh, nějaký nový mechanismus na eh, pak stability a růstu. Já si myslím, že tady eh, to je chyba na těchto dvou úrovních. Rád bych řekl vám, zejména řeckým poslancům, a budu na vás mluvit řecky, tedy anglicky, protože nemluvím řecky. Jak už jsem říkal dříve, Mechanismus ESM, nebo vstup do něj, je svrchované rozhodnutí daného státu a potom je na daném eh, státu, aby eh, jej uplatňoval v souladu s evropským právem. A já bych býval uvítal, kdyby ti, kteří eh, poukazovali na tu otázku lidských práv v tomto kontextu, by také se distancovali od vyjádření, jaká všechna známe typu, že všichni víme, že židé neplatí daně, nebo ta homofobní vyjádření, eh, která jsme zde slyšeli v tomto kontextu. To je taky eh, vláda zákona. Prosím, eh, řekněte, řekněte to rovněji. Já vím, že tam mm, se to netýká vás, pane, ani vašeho kolegy, ale všichni máme odpovědnost. Pokud se něco takového děje v naší zemi, v naší členské, v naší v naší eh, Evropské unii, tak za to mám odpovědnost. Já vám děkuji, pane. a já jsem rád, že něco takového slyším, že jde o vás, ale eh, já jsem slyšel vyjádření nezávislých řeků v tomto smyslu, takže eh, toho rozporovat nemůžete, bohužel. Ale pokud opravdu chcete zlepšit situaci s vládou zákona, tak všichni musíme hovořit v rámci své odpovědnosti. A pokud je tady eh, výzva k nezávislému mechanismu, tak dámy a pánové, komise je v tomto smyslu nezávislý mechanismus a my se budeme zabývat eh, situací ve členských státech a budeme je mm, pohánět před spravedlnost, pokud jde o eh, svobodu tisku, nezávislost soudů nebo eh, pozice nestátních organizací, eh, cokoliv, co souvisí s vládou zákona. Máte mě po své straně, jsem v tomto odhodlaný, ale prosím, snažme se nejdřív využít ty mechanismy, které máme efektivně ještě předtím, než začneme hovořit o nových mechanismech. Děkuji a nyní za radu má slovo paní Kalnina Lukaševica. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem velice pečlivě si vyslechla celou škálu názorů, které zazněly v průběhu rozpravy. Jak jsem řekla na začátku, Evropská unie nejenom se opírá o dodržování základních práv, ale také je založena na principu právního státu. Všechny členské státy musí zajistit, že jejich vnitrostátní pořádky budou respektovat tento základní princip. Politický dialog vytvořený v prosinci 2014 na základě závěru Rady ministrů také apelují tedy na eh, dodržování právního státu a apelují na členské státy, aby zajistili tento podstatný prvek naší demokracie. A tudíž jsem přesvědčena, že nový dialog nám pomůže zajistit, že eh, právní, eh, že, práv, že princip právního státu bude hlavním cílem Unie. Pan místo předseda zmínil přistoupení k umluvě základních práv a e, v prosinci 2014 Evropský soudní e, e, dvůr vydal judikát a my tedy se budeme těšit na návrh komise. Rana, rada je nadále přesvědčena, že, že toto přistoupení je nutnost a nikoliv nějaká možnost. Je velice zajímavé, že zde mm, my tedy mm, přistoupíme zrovna k tomuto mechanismu, který sídlí zde ve Štrasburku. Souhlasím s místopředsedou komise, že bychom měli pečlivě zvážit eh, potenciál, který nám dávají stávající mechanismy ochrany. Nástroje máme, jenom Musíme se naučit je používat. Rada je přesvědčena, že politický dialog má svůj potenciál, pokud se bude používat z princip, za, na základě principů podle závěru z prosince minulého roku. Tady je přidaná hodnota Eh, ve srovnání s tím, kdybychom vytvářeli nějaké další a další mechanismy. Jsem přesvědčená, že spolu s panem Timmermansem eh, komise vytvoří nové návrhy, na které se těším, těšíme a budeme se těšit na spolupráci s komisí a Evropským parlamentem. Děkuji za tuto rozpravu a také děkuji za pozornost. Děkuji. Tím uzavírám tu